Než budeme hlasovat, tak vám chci připomenout, že podle předchozího rozhodnutí lhůta po předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu AK, tedy dodatečného protokolu k eh, dohodě o obchodu mezi EU a Izraelem, bude až po tom, co AFED rozhodne o svém stanovisku. Tam tady nedošlo k žádné změně. Teď už víme, že AFED bude hlasovat o 9. června a proto, když vezmeme v úvahu to, že 9. a 10 je víkend, tak lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 11. června v 18 hodin. 11. 6. v 18 hodin. Takže jsem všechno řekl a teď budeme hlasovat o návrhu usnesení, které předložili zpravodaj Mario David a Bernd Lange o dohodě o obchodu mezi Evropskou unii na jedné straně a Kolumbii, Kolumbií a Peru na druhé straně. Není to samotná dohoda, ani tedy ta bezpečnostní e, doložka, ale je to návrh předložený společně těmito zpravodaji ohledně postupu a také tomu pojistnému nařízení. Předloženo bylo 83 pozměňovacích názor na vrhů a pustíme se do práce. Já se omlouvám, pane předsedo, ale já jsem si zapomněl kartu. Takže prosím, pokud byste mě mohli vzít v úvahu, tady i když budu hlasovat s dvižením ruky. Oh, Prosím, dámy a pánové. Kolega hovoří. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem úplně nepochopil to vaše prohlášení týkající se uh, dohody AK. My jsme o tom hovořili na koordinátorech a kolektivní pozice bylo mít tedy spíš směřovat k dotazu k ústnímu zodpovězení na plenárním zasedání, pokusit se vyjasnit právní otázky, které souvisí s touto dohodou. To jsem si myslel, že je pozice koordinátorů a teď nám tady oznamujete hlasování. Já jsem se možná spletl, ale když teď eh, vidím Daniela a další, tak myslím, že takhle zněla dohoda. I raised that question. Ale nebyla žádná podpora, takže nedošlo k žádné změně. Bohužel bez mikrofonu. Apart, apart from ECR. Ale kromě EKR zde byla jasná podpora od všech ostatních skupin, abychom tady zařídili doporučením sekretariátu. Takže se mýlím. Takže se ptám všech ostatních eh, koordinátorů, jestli je to správný výklad. Takže se omlouvám v tom případě, mýlil jsem se. A proto tady musíme odložit, ještě pro, prodloužit tuto lhůtu. A další rozvrh rozhodneme na dalším zasedání koordinátorů. Omlouvám se ještě jednou. Prosím, přejdeme tedy k hlasování. Prosím, zkontrolujme si, jestli je soulad, pokud jde o počet zástupců každé politické skupiny. Prosím, zahajuji, zahajuji hlasování. všichni byste měli stisknout jedno z tlačítek. EPP má jeden hlas navíc. Takže dobře, všechno v pořádku, včetně uh, hlasu tady pana Zoneckého. Takže 31, první část pro. Kdo je pro? Kdo je proti? přijat druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dobře, ověříme to. Druhá část. Zahajuji hlasování. Teď tady zahajuji. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Číslo 32. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. 34. Dělené hlasování opět. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Zamítnuto druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 35, opět dělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto třetí část, pro, proti, zdrželi se, ověříme si to, nejsem si jist. Takže třetí část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 36. Opět dělené hlasování, tři části. Takže první část, kdo je pro, ne, pardon, čtyři části. Ne, to nám odpadlo, takže se omlouvám. 38, kdo je 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 a 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 a 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 40. Ověříme 45, jste si jistí? Dobře. Takže 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50. Tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Neviděl jsem, jak hlasuje EPP. Takže druhou část si ověříme. Druhá část, pozměňovací návrh 50, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Já jsem nepočítal EPP, protože jsem neviděl, jak hlasují. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 53 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 56 pro. Ano, prosím. I když to bylo zamítnuto, tak chci všem sdělit, že pokud je o odstavec 10, tak nikdo z občanů tak tedy minulý týden jsme ve Štrasburku o tomto hovořili, o tomto případu i na plenárním zasedání. Došlo k další vraždě, takže i v rámci tedy po, pokračují tyto vraždy a je třeba s tím něco udělat. Děkuji vám. Takže jste odůvodnil svůj pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 59 a 60. 59 a 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61, dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, Marie David? Pane předsedo, bez mikrofonu. Chtěl mikrofon, bohužel. Je to ústní pozměňovací návrh? Ano, je to ústní pozměňovací návrh. Jak víte, tak v tom předposledním odstavci jsme vyzývali Evropskou komisi, aby okamžitě začala pomáhat Kolumbii a Peru. A říkám si, jestli bychom tam neměli říci, že chceme, aby komise byla připravena pomoci, protože co když ji nepožádá Kolumbie a Peru o pomoc, tak si myslím, že by to možná dávalo větší smysl je to k kompromisu ke 14C. Bernte, neměl jsem příležitost to s vámi konzultovat. Je to v pořádku, že tady chceme, aby komise byla připravena poskytnout pomoc? No, no, to change the compromise. Ne, chceme pozměnit kompromisní pozměňovací návrh, kde eh, žádáme Evropskou komisi, aby byla připravena pomoci Kolumbii a Peru. Má někdo nějaké námitky? Dobře, takže kompromis tak, jak, je sto, jak se stojí, schváleno. 62 odpadá, 64. Druhá část. První část nám odpadla, takže druhá část, kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pátá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Schvál. Dobře, ověříme si sedmou část, zahajuji hlasování. Sedma část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 65 odpadá. Takže 68 pro proti, zdrželi se schváleno 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 71 dělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část pro, Dobře, budeme ověřovat druhou část. Takže druhá část, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Neviděl jsem, jak hlasuje EPP, takže to zopakujeme. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se za schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. 73, zahajuji hlasování. 73. Končím hlasování. A schváleno. 74 odpadá. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 77 a 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 a 80. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 a8 7 a 8, tedy pro, proti, zdrželi se, schváleno 10. Opět dělen, ne, pardon, je tam ústní pozměňovací návrh předložený Berndem Langem k pozměňovacímu návrhu 10. Vy ho vidíte, tedy místo slova would by tam mělo být could. Má někdo námitky? Žádné námitky nejsou, takže hlasujeme pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dobře, ověříme to. Číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 14 a 15, pokud se nemýlím. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 2. Ověříme 18. Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto tedy. A nyní číslo 21. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 27 pro. Tedy 27 a 28 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 29 pro. Proti. Kdo se zdržel zamítnuto. 30. Opět tu máme ústní pozměňovací návrh, který tam máte vytištěn opět předložený Bernem Langem. Má někdo námitky? Ne. Dobře, hlasujeme tedy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme to. Číslo 30 s ústním pozměňovacím návrhem zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Číslo 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. 3 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Teď tady konečné hlasování o celém dokumentu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 20 pro, tedy pardon, 21 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Tady blahopřejeme zpravodajům.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 our stakeholders. Shall I ask you those... Takže já požádám ty, kteří odcházejí, aby tak učinili rychle a potichu. I don't like to use the Nerad používám kladivo ale prosím o ticho v sále. Okay. Item 14. Bod číslo 14. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu. Toto je jedna z několika eh, těch mezinárodních organizací pro obchod s komoditami a je to jedna z těch, ke kterým ještě EU nepřistoupila. Toto je první výměna názorů s aktéry a naší zpravodajkou je Kristiana Muscardini, která tu dnes není a zastoupí Daniel Kaspary, koordinátor EPP. Takže Danieli, máte slovo, abyste nám mohl toto téma představit abyste zahájil výměnu názorů. Děkuji vám, pane předsedo. Třeba, že paní kolegyně Muskardini zde není. Musím říci, že mm, má velký zájem o toto téma dnes ale nemohla přijít, jak jste slyšeli. Došlo k dalšímu otřesu země na severu Itálie a z tohoto důvodu k paní kolegyně nemohla přijet k nám. Kolegyně eh, má za to, že přistoupení EU eh, k IKAK má mnoho výhod. Samozřejmě je to i za určitou cenu, ale Umožňuje to zasednout ke stejnému jednacímu stolu s reprezentanty zemí, jako je Uzbekistán, Sudán, Zimbabwe, eh, protože všechny tyto státy jsou členy poradního výboru a proto bychom s těmito zeměmi mohli vést dialog a také jej prohlubovat. Otevřenou otázkou Eh, zůstává, jak to bude eh, s Evropskou eh, komisí. Budeme také diskutovat o různých tématech, která byla odsouhlasena v rámci různých usnesení. Jedná se také o finanční záležitosti. E, jde tedy o celosvětový trh s bavlnou, kde dochází k obrovské flexibilitě cel, e, pardon, e, cen. Je tu malá transparentnost a proto by takovéto přistoupení k poradnímu výboru znamenalo celou řadu výhod pro Evropskou unii. Některé z členských zemí už zasedají u tohoto poradního výboru, ale vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod spadá do kompetencí EU, by bylo dobré, aby EU také eh, byla členem poradního výboru. Eh, paní eh, kolegyně Muscardini zde nemůže dnes být, ale velice ráda se bude zabývat všemi otázkami a poznámkami, které na ní budete mít a ještě jednou chci omluvit její nepřítomnost. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda, za úvod do tématu. Zahájíme tedy diskuzi s hosty. Paní Ina Groman, která je poradkyní pro komodity z Německa za IKAK a s panem Severním, který je předsedou výboru pro mezinárodní spolupráci eh, v, ve Združení pro bavlnu. Takže tu máme zástupce nejvě, největšího hráče, eh, což je asociace um, bavln, hm, Združení pro bavlnu. A Zabývejme se tedy možnými výhodami a cenou e, za členství IKAK. Paní tak. Děkuji vám, vážně, pane předsedo, dámy a pánové. Než zahájím prezentaci ohledně práce Mezinárodního poradního výboru pro bavlnu, chtěla bych vyjasnit, že dnes nehovořím za německou vládu nebo za své ministerstvo, což je Ministerstvo pro ekonomiku a technologii, ale hovořím zde za eh, ICAC, konkrétně za pana Terry Townsenda, který bohužel nemohl přijet, protože eh, musí hovořit ve eh, FAU o problémech s komoditami má tedy e, jiné zasedání a požádal mě, abych za něj přednesla tuto prezentaci. E, pracuji tedy na Ministerstvu pro ekonomiku a technologie, zabývám se spoluprací s různými mezinárodními orgány, jako je třeba ICAC, a také se, se současně různých zasedání, jako je třeba plenární zasedání ICACu. Nejdříve bych vám chtěla přednést takový stručný přehled obchodu s bavlnou. To se týká více než 100 zemí po celém světě a je to zhruba 2,5 eh, orné půdy. Je to jednou z nejvýznamnějších komodit, co se týče využití půdy eh, po eh, soje. Jedná se o 150 zemí, 1500 zemí, které se zabývají. Ne 150 zemí, eh, které eh, buď vyvážejí nebo dovážejí eh, bavlnu. Mnoho rodin pracuje na těchto bavlníkových farmách, zabávají se tedy sbírem, čištěním a celkem je to 250 milionů osob. Další osoby se samozřejmě připojují při dalším zpracování eh, tohoto, této suroviny. Pěstování eh, bavlny zlepšuje eh, životní délku a životní podmínky v Latinské Americe, v Africe Eh, v Asii, je velkým zdrojem příjmů a je tedy důležitou plodinou pro rozvojový svět. Odhaduje se, že za 60 eh, miliard eh, dolarů se vypěstuje bavlny a z tohoto vidíte, že je oprávněné, aby se tímto zabývaly jednotlivé vlády a také ministerstvo eh, zdravotnictví. Za poslední několik desetiletí celosvětový bavlní, eh, průmysl pěstování bavlny zažil různé změny od 7 milionů tun eh, z roku 50-51 na 27 miliard, což je nyní. Od roku 1950 průměrný růst roční při produkci bavlny byl 2,5 ročně Nové technologie, extenzivnější využívání stávajících technologií a, e, a pěstování bavlny na nových e, půdách e, vede k obrovským změnám produkce opět výnos se zvýšil od 200 kg z hektaru v 50. letech na 750 kg na hektar eh, v současné době. Biotechnologie, zlepšení zprávy, eh, řízení a eh, vodního hospodářství, hnojiva, pesticidy, zlepšení sběru nevedou jen k navýšení výnosu, ale také produkčních nákladů. V 70. letech, 80. a 90. letech průměrná cena bavlny eh, do textilek byla 74 centů za libru a Pravděpodobně výkupní ceny pro mnoho zemědělců byly nižší než výrobní cena. Mnoho výrobních zemí, produkčních zemí eh, na to reagovalo dotacemi tím, že byly přijaty biotechnologie od roku 2000, ehm, navýšila se také poptávka po biobavlně eh, a tím se zvedla cena 60 centů eh, a ceny v roce 2010 a 2011 eh, se ohromným způsobem navýšily na 164 dolarů za libru z mnoha důvodů které byly způsobeny danou sezónou, eh, takže není pravděpodobné, že by se tato situace opakovala. Nicméně eh, nyní se pěstují na, na zemědělské půdě také plodiny na palivo, eh, které jsou konkurencí pro bavlnu, takže se opět očekává, že cena bude něco mezi 80 centy a jedním dolarem v této sezóně. Využíváme tedy data z roku 2009 a 10. Výrobní náklady jsou zhruba 55 centů na libru a očekává se, že bude mírnější, eh, mírně, mírně výnosná tato činnost v následujících letech. Teď eh, tu máme několik eh, údajů Eh, z našeho poradního výboru. ICAC je tedy združení 42 vlád eh, zemí, které obchodují s bavlnou, vyrábějí či eh, ji mm, nakupují. Vzniklo v roce 1939, pak byl sestaven sekretariát v roce 1946, který zasedá ve Washingtonu, District of Columbia má rozpočet 2 miliony dolarů, z toho 85% pochází z vládních prostředků a 15% z upsaných eh, obchodů a z konferencí a seminářů. Sekretariát má 11 eh, zaměstnanců, kteří reprezentují 10 zemí Publikuje dokumenty francouzsky, anglicky, španělsky, každoměsíčně také, eh, také rusky a jednou ročně také rusky, arabsky. Eh, činnost našeho poradního výboru spočívá v tom, že se snažíme radit vládám, eh, tak jak napomáhat zdravému vývoji bavlnářské ekonomiky a průmyslu poskytujeme technické informace o produkci a také poskytujeme eh, možnost diskuze. Také eh, no, hovoříme eh, o nových tématech, diskutujeme o problémech, napomáháme spolupráci v řešení společných cílů a mm, také jsme pozorovatelem a snažíme se vést dohromady tedy země, které produkují bavlnu a sledujeme tento řetězec výrobní od výrobců až po zpracovatele a různé zprostředkovatele. IKAK neměl a nikdy neměl e, úlohu, která by umožňovala e, e, zasahovat do ceny na trhu. Snaží se tedy jen hodnotit situaci na trhu. IKAK je prvním eh, prvotním zdrojem údajů o bavlníkovém průmyslu, bavlněném průmyslu. Eh, zabýváme se tedy eh, tím, kolik stojí bavlna, zabýváme se exportem, importem a snažíme se měřit podle regionů a celosvětově náklady, ceny a také vypracováváme možné scénáře do budoucnosti. Sekretariát eh, je takovou, takovým zpracovatelským centrem pro technické informace. Máme více než 3,5 tisíce eh, různých spolupracovníků technických, kteří eh, nás informují o technologiích. IKAK také má také výzkumný program, který je přidružený k naší činnosti. Máme také školící program pro odborníky, pro spotřebitelské země, výrobcovské země což nám umožňuje, abychom pomáhali také eh, sponsorference po světě. Také vydáváme technické publikace, eh, ve kterých eh, se zabýváme jednotlivými oblastmi a aspekty bavlnářského průmyslu. Zabýváme se organickou bavlnou, rozvojem, vývojem, testováním, Zaměřujeme se na vytvoření celostého koncensu při přijímání cílů, klasifikačních standardů, abychom nahradili stávající systém eh, typologie. Ehm, za tímto účelem je tvořena také pracovní skupina, která se zabývá tedy testováním bavlny a eh, její eh, dalším poskytováním informací o ní. Vypracovali jsme celou metodologii toho, jak snižovat kontaminaci bavlny, IKAK byl konstruktivním katalyzátorem eh, při eh, přizpůsobování se a zavádění technologie při výrobě a zpracování od 90. let. Snažíme se eliminovat jak sociální negativní dopad, tak negativní dopad na životní eh, prostředí tím, že se šíří osvědčené praxe Máme expertní panely o sociálních, ekonomických a ambientálních eh, nebo ekologických eh, aspektech od roku 2006, eh, na kterém pracují experti z různých oblastí bavlnářského průmyslu. Úlohou tohoto panelu je porovnávat důvěryhodné informace, přinášet praktické rady, diskutovat s mezinárodními orgány, jako je Světová zdravotnická organizace, FAO, a zabývá se tento panel také celou řadou zpráv, vytváří tyto zprávy například sociálním dopadem výrobce, ba, výroby bavlny, um, efektivním využívání energií, um, správným používáním pesticidů. Um, všechny tyto informace najdete na www.ikak.org. Zabýváme se tedy touto komoditou. E, IKAK začal fungovat v 90. letech. E, od té doby bylo e, IKAKem předloženo 22 projektů v hodnotě 70 milionů dolarů. A tyto projekty byly podporovány CFC. Máme také cel, máme každoroční plenární zasedání, což je takové fórum pro diskutování významných eh, eh, informací a eh, situací a také díky tomu můžeme informovat producentské či zpracovatelské země o záležitostech, které jsou pro nás všechny důležité. Například, jaké máme výsledky z posledního plenárního zasedání. jak podpořil Eh, podpořil přechod k nástrojovému klasifikování bavlny od ručního hodnocení bavlny. Ehm, zabýváme se využíváním biotechnologií v bavlnářském průmyslu, politikou k tomu, aby pěstování bavlny přispívalo k potravinové bezpečnosti. Vlády se shodly na tom, že VHO eh, by, by mělo využívat určitý způsob klasifikace pesticidů pro bavlnářský průmysl a také připravujeme statistiky o eh, o pěstování bavlny, o její zpracování, což eh, dodává tedy další eh, důvěryhodnost a jistou situaci na trhu. Měli jsme teď 71. plenární zasedání a teď bude v říjnu další plenární zasedání se bude zabývat udržitelností a hodnotovým řetězcem. Jde nám o to, abychom vytvořili společné vnímání udržitelnosti v potravinářském průmyslu, tak aby jak producentské, tak spotřebitelské země, eh, rozvojové i eh, rozvinuté země eh, měly společný polet a společný prospěch. Vážené poslankyně a poslanci, Bavlna je mezinárodně obchodovaná komodita, která má zásadní úlohu v dosahování eh, cílů jednotlivých zemí a ehm, pro Evropskou unii by bylo užitečné, kdyby se mohlo účastnit eh, setkání, například zasedání, jako je ve Švýcarsku letos. Všem bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Děkuji vám za tuto prezentaci. Role a poslání IKAKu. A nyní si vyslechněme uh, Združení pro bavlnu, pan Tavernie. Ano, dobré odpoledne. Chci pouze poukázat na několik věcí, které, ke kterým došlo v uplynulých letech. Sezóna 2010 až 11 India, Indie začala zakazovat vývozy. A výsledkem bylo, že se zvýšily, eh, zvýšila cena z eh, eura a půl na tři a půl eura tyto vládní zásahy jsou něčím, čeho se musíme vystříhat a s čím musíme bojovat. A proto takové orgány jako ICAC jsou vhodnými eh, organizacemi pro takový boj. Pokud jde o letošní sezónu, tak eh, do, rovněž došlo k zákazu vývozu. A výsledkem bylo, že místní ceny klesly naopak, ale o 50% a v důsledku toho místní eh, textilní průmysl mohl nakoupit vlákno daleko levněji než eh, od protěžků v jiných zemích. To také není správné a to zase z hlediska volné soutěže. A proto orgány jako ICAC jsou tak nesmírně důležité, aby takové, na takové věci upozorňovali a eh, aby ehm, tímto způsobem bránili vládám v tom, aby se takových věcí dopouštěli. Let's open the mm, question. Takže otázky a komentáře. Paní Keller za zelené. Prosím, děkuji. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. A k tomu, co jste řekl nakonec zabránit takovým eh, omezením vývozu či dovozu? Jakým způsobem se snažíte bránit takovým omezením? To je dobrá otázka. A myslím, že bude několik otázek. Myslím. Ano, ano, my máme takový postup, že schromáždíme několik dotazů a nakonec dáme slovo našim panelistům. Ale je to spíš inform, otázka informačního charakteru? Děkuji vám. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak IKAK se zaměřuje na producentské země ale došlo také k několika, eh, registrovali jsme také několik stížností vůči dovozcům na kontaktních míst OECD, kde šlo o některé nadnárodní společnosti a tedy eh, stížnosti proti Německu, Francii, Švýcarsku a dalším zemím na základě porušování lidských práv, kdy nebylo tedy dostatečně prošetřeno, jestli nemohlo dojít, docházet k porušování lidských práv. A nyní probíhá proces mediace a chci se zeptat, jestli jste věděli o tomto procesu a jestli podporujete takovéto obracení se na kontaktní místa OECD, jestli máte nějaký oficiální vztah s OECD a kontaktními místy, nebo jestli máte obdobná kontaktní místa sami jak fungují a kdo se na ně může obrátit. A pokud tu máme zástupce komise, chtěla bych se zeptat, co komise očekává, co si slibuje od účasti na, eh, v IKAKu a dále, jak se bude parlament podílet na eh, rozhodování na této úrovni. Prosím, pan Wortmuth. Um, Musím poděkovat za velmi zajímavou prezentaci. Úplně nerozumím, proč někdo z německého ministerstva zahraničí nám tady dělá přednášku za Mezinárodní výbor pro bavlnu, a to nám jistě můžete vysvětlit. Mám tady seznam účastníků tohoto výboru, poradního výboru pro bavlnu, a v té prezentaci se říkalo, že zhruba 100 zemí pěstuje bavlnu. Ale ICAC nebo ICAC má pouze 42 států, členských států, včetně Finska a Německa. A já nevím, jestli pěstují bavlnu, ale zdá se mi, že jsou některé pěstitelské státy, které nejsou členy a naopak státy, které zdánlivě bavlnu nepěstují a které naopak eh, členy jsou. Ale kromě těchto neobvyklostí aspoň tak se mi to jeví, ve složení ICAC mám i jiné poznámky. Všech 42 členů jsou eh, státy. Jsou to národní státy. A z nich je osm, které jsou zároveň i členem Evropské unie, včetně Německa, které už jsem zmínil. A já tady musím podtrhnout jednu zcela zásadní věc pro kohokoliv, kdo nám poslouchá, kdo se na nás dívá, ale zvláště pro komisi, že Evropská unie není státem. Evropská unie není národním státem, nemá právní způsobilost nebo nemá všechny ty právní atributy, ale hlavně nemá demokratickou legitimitu národního státu. Přitom tady dochází k pokusům a bude docházet k pokusům systematicky se snažit legitimizovat Evropskou unii tak, aby byla měla ty atributy členského státu, tedy eh, národního státu, ale tyto pokusy selhávají. Zvláště když se podíváme na pokus o Evropskou ústavu. Eh, došlo k referendum ve Francii a v Nizozemsku, v zakladatelských členských státech, a tato referenda neprošla. Takže já musím říct, že za naší, eh, za skupinu, kterou mám tu čest tady před, reprezentovat. Mám velké pochybnosti o tomto návrhu, protože se mi zdá, že to je jen další příklad toho, jak se Evropská unie nelegitimně a neplatně snaží vypadat jako a chovat se jako národní stát. Ačkoliv naprosto postrádá demokratickou legitimitu k tomu, aby si to mohla dovolit. Kotaš za SAD. Já vám děkuji, pane předsedo. V první řadě mi dovolte jako stínový zpravodaj za naší skupinu říci, že já podporuji naše přistoupení eh, k této poradní ehm, radě, poradnímu výboru, protože budeme moci hovořit jedním hlasem, budeme moci uplatňovat jednu jednotnou politiku v oblasti bavlny a budeme mít také větší váhu. Pokud jde o poslání rady, tak je tím to, aby je tím podporovat vlády eh, v tom, aby fungovala bavlna ekonomika na světové úrovni a aby byla zároveň transparentní. Proto se domnívám, že až se Evropská unie stane členem tohoto poradního orgánu, budeme mít vliv i na ty státy, které stále zneužívají dětskou práci na plantážích bavlny. A doufám, že je budeme moci eh, snadněji přimět k tomu, aby tyto praxe opustili. Takže proto chci oslovit zástupce rady, chci se zeptat, jak dlouho ještě musíme čekat na diskuzi o tomto tématu. Jak dlouho budeme čekat na možnost skutečně zakázat eh, toto vykořišťování dětí a dětské práce. opět není zapnutý mikrofon. Thank you. We belong to all... Ano, patříme do mezinárodních komunitních organizací pro jiných tedy než je tato a navíc obchodní politika je v výlučné eh, pravomoci komise, takže může být členem těchto organizací, aby tam zastupovala zájmy Evropské unie jakožto obchodní mocnosti. Slovo dávám znovu paní Groman, která mimo jiné se představila jako zástupkyně IKAKu, ne jako zástup, zástupkyně německé vlády. A vzhledem k tomu, že IKAK se stává z, ze zástupců členských států, tak, eh, no, tak nemůžeme být příliš překvapeni, že někdo, kdo tady hovoří, kromě toho, že zastupuje vládu členského státu, zároveň pracuje i pro IKAK. Takže Prosím, máte slovo, můžete zodpovědět a můžete se vyjádřit k těmto komentářům. Děkuji vám, pane předsedo. To je přesně to, co jsem chtěla říci. Chtěla jsem již na úvod říci, že já tady nehovořím jménem německé vlády. Pouze jde o to, že nikdo jiný z um, poradního výboru nebyl k dispozici v tak krátkém časovém předstihu, aby se se mohl dostavit. A já jsem souhlasila s tím, že budu výbor zastupovat. Některé nevládní organizace, pokud jde tedy si podat ty stížnosti kontaktních bodů OECD, já si nejsem vědoma, že by existoval nějaký vztah s těmito kontaktními e, místy OECD a námi a IKAKem, ale zabýváme se otázkou dětské práce a to pravidelně na dvou zasedáních stálého výboru EKAKu v roce 2008 a 2009. To bylo na pořadu jednání a řešíme podněty z ILO a z UNICEFu. Také jsme zastřešili eh, seminář o osvědčených postupech, na němž řešíme úsilí eh, tohoto odvětví o zajištění produkce bez dětské práce, ale my samozřejmě nejsme vynucovacím orgánem, ale podporujeme dialog a Pak, eh, jak jsem zmiňovala, máme ten expertní panel pro sociální, environmentální a ekonomickou výkonnost eh, bavlného průmyslu a i tam je snaha schromažďovat objektivní informace o dětské práci. Čili dětská práce byla také na pořadu jednání každého eh, plenárního zasedání IKAKu a snažíme se, eh, jak říkám, z, posilovat udržitelnost a jedním z těchto aspektů je i zákaz dětské práce. Pokud jde o členství některých států, eh, které nejsou producenty, ona to není producentská organizace, jsou to producenti, obchodníci a, a spotřebitelé bavlny, kteří se tak mohou scházet v rámci jednoho fóra. Takže je to velmi hodnotné i pro země, které, které neprodukují a nepěstují bavlnu. To tež platí pro jiné mezinárodní organizace u jiných komodit, kde se právě schází producenti, spotřebitelé a obchodníci. To je příklad například kaká, jimž jsme se zabývali v nedávné minulosti. A nyní pan Taverně. Chcete zodpovědět? This, the, the issue was... Takže tam se jednalo o ten zákaz vývozu v Indii, je to tak? Takže Indie je členem ICLC e a Prostřednictvím tohoto kanálu se nám právě daří lobovat na ministerstvech v Indii, aby se takovýchto aktivit v budoucnu zdrželi. Udělali jsme to v letošní sezóně a dosáhli jsme poměrně pozitivního výsledku, protože indická strana před třemi týdny, tuším, zrušila ten zákaz. Takže takovýmto způsobem pracujeme. Teď se můžeme obrátit na komisi. Kdo bude hovořit jménem komise? Pan Musi, prosím, máte slovo. Já mám jednu otázku přímo na vás. Jednu otázku, kromě těch, které zazněly. Kolik nás to bude stát jako Evropskou unii, abychom se mohli stát členem této organizace a jaká bude přidaná hodnota toho, že budeme členem této organizace? Děkuji. Matthew Keys je, je tady zástupcem Evropské komise na tomto výboru. Já nejdříve odpovím na tu otázku, která tady zazněla nejvíce, tedy co očekáváme od IKAKu a z jakých důvodů bychom se vůbec měli připojit k této organizaci. Ale možná bude užitečné, když vám řeknu, v jakém stádiu se naše žádost o členství Eh, nachází, protože nejsme ještě členy, pouze tedy jednáme o členství. Projednáváme to mezi komisí a radou v tuto chvíli a očekáváme, že debata se uskuteční na červnovém zasedání skupiny pro komodity v radě. Jediná nevyřešená otázka, kterou v tuto chvíli ještě máme, pokud jde o členství v této organizaci, je otázka příspěvků. Příspěvky to je něco, co ještě nebylo definováno, protože až se připojíme k této organizaci, připojíme se jako Evropská unie jako celek, to znamená, budeme platit jeden členský příspěvek. Nebudeme tedy, eh, nebude tedy každý členský stát EU platit svůj příspěvek. Nicméně stále ještě neznáme přesnou podobu toho uspořádání. Musíme definovat tento příspěvek, pokud jde o to, co Zatím přispívalo těch devět států EU, které jsou členy ICAC. Rozhodně tedy to bude znamenat, že se příspěvek těch jednotlivých členských států v rámci EU sníží, protože EU bude platit jeden celkový příspěvek jako jeden člen. Pokud mi paměť slouží, tak se to pohybuje eh, něco, mm, asi mezi 33 eh, tisíci eur, myslím si je to mezi, pohybuje se to mezi stem a milionem, stem tisíc a milionem eur, ty členské příspěvky. A podobné je to u ostatních těch komoditních skupin. Pokud jde o přidanou hodnotu, tak je jasné, že tam máme exkluzivní obchodní kompetence v těchto oblastech, to už tady zaznělo, takže EU má výlučnou kompetenci v těchto, v těchto oblastech a to znamená, že tam sedíme u stejného stolu s hlavními hráči, to znamená producenty, spotřebiteli, obchodníky a znamená to, že tady budeme mít poradní hlasovací hlas eh, v tomto fóru a tady tento hlas bude slyšet za Evropskou unii jako celek. Také bych chtěl zdůraznit, Tady, abych to dokončil ještě, když jsem hovořil o tom vyjednávání a přistoupení k IKAKu, tak zazněla zde žádost, aby se toho Evropský parlament účastnil. My tady, tady o tom teď jednáme, ale až dá svůj souhlas rada, tak samozřejmě budeme konzultovat tuto záležitost i s parlamentem. Tak, jak tomu bylo i ohledně členství u všech těch ostatních komoditních rad. Myslím si, že by bylo užitečné si v tuto chvíli uvědomit, že podpora EU, pokud jde o rozvojovou pomoc zemím, které pěstují bavlnu, je významná. A jednotlivé členské státy také přispívají. Celková podpora za Evropskou unie, unii tvoří as, přes 300 tisíc eur. To znamená, je to tedy 300 tisíc milionů eur, pardon, takže je to velice významná podpora a tady by skutečně mělo přidanou hodnotu, kdybychom mohli být členy této organizace, protože tak bychom mohli tlačit více na přijetí různých reform, ať už se to týká lidských práv, ať už se to týká zajišťování toho, že se vezme v úvahu potravinová bezpečnost, že toto všechno bude také prosazeno v rozvojových zemích. A, a samozřejmě pro komisi je zajímavým aspektem i ten obchodní rozměr našeho členství. My jsme zhodnotili naši podporu eh, pro komodity v zemích AKT a tato studie skutečně velice pozitivně hodnotila to, co děláme v eh, oblasti jiných komodit. To znamená, v těchto jiných komoditách, v těchto jiných oblastech fungujeme velice dobře a to znamená, že jsme důvěryhodným hráčem na tomto poli. Myslím si tedy, že naše členství, jak už tady řekl zástupkyně IKAK, tak naše členství to je něco, co IKAK vítá a je to něco, Eh, o co máme zájem. Myslím si, že ty ostatní otázky, které tady zazněly, už byly zodpovězeny, ale samozřejmě pokud máte nějaké další otázky, tak rád odpovím. Takže slovo dáme zpět panu zástupci zpravodajky, aby uzavřel diskuzi. Ano, já bych chtěl jenom poděkovat jménem paní zpravodajky všem přispěvatelům za prezentace a myslím si, že můžeme pokročit dále a k tomuto tématu se ještě vrátíme na výboru. Děkuji. Děkuji. Podle našeho kalendáře budeme projednávat návrh zprávy na dalším zasedání, to je 20. a 21. června letos tedy. Můžeme ještě poděkovat tady našim hostům, děkujeme jim za účast a za spolupráci a loučíme se s nimi. Můžeme přesou, přejít tady k dalšímu bodu, číslo 15, návrh usnesení o dopadu krize na evropský kožedělný průmysl. Naším zpravodajkou je opět paní Muskardiny. Je to, toto je projednání návrhu stanoviska ve formě dopisu, protože původním impulzem také byl dopis, paní Muscardini. Tento dopis máte ve svých složkách a pokud ho schválíme, tak bude dále poslán panu předsedovi Šulcovi a ostatním orgánům EU. V tuto chvíli tady opět dávám slovo panu zástupci zpravodajky, aby nám toto téma představil. Tedy je to projednání návrhu stanoviska. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Muscardini podle, člán, podle pravidla 120, podle článku 120 jednacího řádu zpracovala usnesení, která se týká evropského kožedělného průmyslu. A to proto, že tento sektor byl velice nepřiměřeným způsobem zasažen krizí. A přitom se týká 3, 3, 3700 podniků, mají obrat 10, přes 10 milionů eur a za, mm, zaměstnávají přes 50 tisíc zaměstnanců. Problém je v tom, že toto odvětví trpí celou řadu různých problémů. E, nedostatkem surovin, je velice obtížné se dostat k surové kůži a ceny surové kůže velmi kolísají. Takže existují velcí producenti, kteří se snaží ceny ovlivnit. Také máme problém s daní z přidané hodnoty, která někdy se nepočítá podle pravidel VTO. A náklady v EU jsou mnohem vyšší než v jiných částech světa. Například čištění odpadních vod tvoří až 4 produktních nákladů v EU v porovnání se zemí, zeměmi, kde se eh, odpadní voda nečistí, kde se prostě vypouští ven. Takže paní zpravodajka chce, aby Evropská komise a Rada se zabývala tímto tématem. Skutečně bychom byli velice vděční, kdyby tak, jak se navrhuje v tomto dopise, by tento signál byl přenesen do dalších institucí a abychom se zabývali tím, jak zareagují tyto ostatní orgány, pokud zareagují a abychom se tím mohli zabývat zase v našem výboru. Je to specifický obor, ale je to skutečně takový exemplární případ a musíme se zaměřit na to, jak podpořit malé a střední podniky v tomto, obla- v tomto odvětví, které je stále důležitější z hospodářského hlediska. Takže já vám děkuji, že jste nám umožnili dát tento bod na pořad jednání a já navrhuji, abychom se v našem výboru tady dohodli a abyste se vy dohodli s paní zpravodajkou. Děkuji, tento dopis je poměrně jasný, řekl bych. Nevím, jestli v tuto chvíli máme nějaké připomínky. Zdá se, že ne. Dáme tady slovo komisi. Máte slovo, prosím, vítejte. Děkuji, nemám žádné připomínky. Pokud samozřejmě ale jsou otázky, tak je velice rád odpovím. Bez mikrofonu. This is a joint debate on two legislative files. However... Tyto dokumenty spadají pod AFET. My jsme pouze výbor, který k tomu má přednést své stanovisko. A jedním z těchto dokumentů je zřízení nástroje partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi, ICI tedy. Toto dříve spadalo pod nás, ale teď nám to vzali a potom číslo 17, stanovení společných pravidel a postupů pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie. Toto je transverzální legislativní nástroj. Spravodajkou pro obě dvě témata je naše kolegyně paní Andriky z EPP a už jí dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Náš výbor musí předložit stanovisko AFETu k návrhu pro nařízení Evropského parlamentu a rady, jak jste zmínil, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi. Jak si pamatujeme, původně tato zpráva byla přidělena našemu výboru jako příslušnému výboru, ale AFET tedy rozporoval naši kompetenci e, k této zprávě, takže konference předsedů se rozhodla, že kompetenci jasně stanoví a podle jejich rozhodnutí tedy kompetence INTA spadá pod článek 1 odstavec 1 2b a příloha bod C. A zbytek spadá výhradně pod AFET. To znamená, že oni budou hlasovat po našich názorech k tomuto. Proto naše stanovisko k tomuto bodu bude eh, předloženo podle článku 50 jednacího řádu. Nástroj partnerství. Dovolte, abych v několika větách pohovořila o tomto nástroji. Je to jeden z prvků vnější aktivit, je to na období 2014 až 2020, 1,3 miliardy eura, je to asi 160 milion ročně, 160 milionů ročně. Je zaměřený na spolupráci a partnerství mezi EU a zem, zeměmi které dostávají rozvojovou pomoc, ale opouštějí a začínají být zajímavými partnery, například Rusko, Čína, latinskoamerické země a tak dále. A má prosazovat evropské zájmy vzhledem k celosvětovým výzvám a v rámci strategie EU 2020 a nahradí finanční nástroj pro spolupráci ICI a ICI+, které budou ukončeny v roce 2013. Ale ICA, tedy a nástroj pro předstupní spolupráci a společně s tímto novým nástrojem budou pokračovat v dalším období až do roku 2020. Celková částka, která je navrhována na toto téma, je 56 miliard eur na nový víceletý finanční rámec. Máme 14 miliard, evropské sousedský nástroj, nástroj sousedství je asi 18 milion, pak 23 miliard, milion a tak dále. Já bych chtěla ještě zdůraznit, že já na to nahlížím tak, že mezinárodní obchodní aspekty v tomto nařízení jsou mnohem širší, než že by měly spadnout do jednoho článku. Působnost tohoto nařízení, obsa, oblasti intervencí, role parlamentu v rozhodovacím procesu a tak dále. To jsou klíčové principy pro úspěšné dosažení těchto cílů, které se týkají mezinárodního obchodu a sice zlepšit přístup na trh rozv- a rozvíjet investiční a obchodní příležitosti pro země EU. Proto jsem se rozhodla navrhnout pozměňovací návrhy, které jdou nad naše kompetence. Protože si myslím, že naše nápady by našim kolegům v AFETu mohly připadat užitečné. Ještě se setkám s kolegou panem Maurem zítra a doufám, že podpoří pozměňovací návrhy předložené mou osobou. Naším cílem je, aby tento nástroj byl funkční a účinný a proto jsem předložila 35 pozměňovacích návrhů, aby se rozšířila působnost v oblasti mezinárodního trhu. Některé jsou harmonizované se změním TCI, tedy nástroje pro e, rozvojovou spolupráci. Je to v souladu také Evropou 2020, našimi zprávami o tomto nástroji a tak dále. Důležité je zmínit, že je zásadní, aby oba spoluzákonodárci, tedy parlament i rada, se stejným způsobem účastnili rozhodování, strategického rozhodování. Proto já tedy navrhuji určité oblasti spolupráce a orientační alokace finančních prostředků a navrhuji, aby toto podléhalo aktům v přenesené pravomoci a aby orientační finanční třídily do roku 2020 byly součástí tohoto nařízení a aby byly stanoveny v příloze. A potom komise bude mít právo přijímat aktiv přenesené pravomoci, aby mohla realokovat jednotlivé částky mezi programy. Také navrhuji, abychom posílili důraz na mezinárodní obchodní aspekty. A sice, aby tento nástroj byl používán jako nástroj pro podporu mezinárodní konkurenceschopnosti a aby přispíval snížení rizika protekcionismu, aby podporoval evropské hodnoty, komerční zájmy, aby otevíral nové příležitosti pro evropské podniky a malé a střední podniky. V jednom pozměňovacím návrhu také navrhuji snížení podílu neobsahových poměrů z 20% na 10%, to jsou tady ty finanční prostředky, Evropská komise navrhuje 20%, ale já si myslím, že to je příliš vysoké a že by to mohlo mít dopady na prioritní oblasti, které jsme si stanovali ve víceletém programu. Abych to uzavěřela, bez pochyby je to důležitý nástroj, ale měli bychom zajistit, aby evropský rozpočet byl využíván co nejefektivněji a samozřejmě si velice ráda vyslechnu stanoviska svých kolegů, velice ráda Eh, si přečtu vaše pozměňovací návrhy, abychom dosáhli dobrého výsledku. Pokud jde o společných na pravidla a postupy pro provádění nástrojů EU pro vnější činnost, tak tam bych chtěla jenom říci, že navrhuji 19 pozměňovacích návrhů a opět, podobně jako u toho partner, nástroje partnerství, navrhuji snížení těch nepodstatných změn z 20% na 10% a to úplně ze stejného důvodu. Také navrhuji, abychom rozšířili v článku 9 definici seznamu zemí, které mají nárok na takovou podporu, především v oblastech, kde má zem EU zvláštní zájmy že by tento seznam měl být součástí tohoto nařízení. Pokud jde o článek 16, tak tam navrhuji stanovení dřívějšího data pro přehodnotící zprávu, že to nemá být později než 36. 2017. Je to zpráva vypracovávána komisí, protože tam to je skutečně datum úplně přesně uprostřed toho programovacího období a já si myslím, že uh, zhodnocení takovýchto programů a jejich možné modifikace by bylo lepší právě udělat takto brzy, aby bylo možné ještě něco změnit v druhé polovině programu. Také navrhuji v zájmu efektivnější implementace těchto opatření, abychom měli každoroční zprávy na místo těch zpráv každé dva roky, tak jak navrhuje komise. To je tedy z mé strany vše. A ještě jednou chci říct, že se těším na vaše pozměňovací návrhy. Lhůta je 1.6.12.00, to znamená tento týden v pátek. A budeme hlasovat 20. a 21. června. Děkuji. Děkuji. A můžeme zahájit diskuzi. Paní Kellergen, prosím. Děkuji. Mám spíše obecnou poznámku. Myslím, že když máme finanční nástroj, kterému říkáme eh, partnerský nástroj pro spolupráci s třetími zeměmi, měli bychom spíše zdůraznit ten mm, aspekt partnerství. Jedná se o spolupráci. Takže zaměření na ty evropské obchodní nebo jakékoliv další evropské zájmy není správným eh, zaměřením u spolupráce. U spolupráce je zapotřebí, aby získaly obě dvě strany, aby to byla taková výměna. Eh, pokud je to nástroj pro zahraniční eh, spolupráci, tak by to mělo být nástrojem spolupráce. To je třeba zdůrazňovat. Ne už tolik zájmy EU protože zapotřebí vidět i to, co si myslí naši partneři o tom, co si přejeme společně spolu vytvářet. To je vše. Nikdo další o slovo nežádá. Vyslechneme si tedy komisi, než dáme slovo paní zpravodajce. Paní Perez za komisi promluví. Děkuji, pane předsedo. Předám slovo kolegovi, se kterým spolupracujeme na nástroji pro partnerství Elisu Matěsovi. Děkujeme, jsem Elis Matias z SVČ. Jen pár slov eh, na to, abych mohla reagovat eh, a ohledně těch pozměňovacích návrhů, kterých hovořila paní zpravodajka, nepůjdu do jednotlivých detailů, ale obecně bych se snažil trochu odpovědět některé z dotazů, které zazněly. Máme pocit, že největší inovací tohoto balíčku nástrojů eh, navržených eh, pod tímto okruhem 4 eh, je právě ten nástroj pro partnerství a to proto, že bude mít globální dosah ty stávající ICI plus, DCI, tak jsou spíše regionálně zaměřené a tímto způsobem bychom mohli lépe vyjádřit politiku EU, podobně jako to tomu e, v EU 2020, zaměřit se na konkurenceschopnost, ale také na partnerství se zeměmi po celém světě, tak aby jednotlivé výzvy, které jsou globálními výzvami, ať už je to energetická bezpečnost nebo klimatické změny, byly takto e, pojímány. Tento nástroj jsme doposud neměli a chyběl nám naší, e, naší sbírce nástrojů pro zahraniční politiku. Jeho cílem je umožňovat eh, nám spolupracovat se zeměmi, které jsou strategické pro zájmy EU, což může být kterákoliv země na světě, ale zejména se jedná o ty, eh, které se, eh, jsou pro nás důležité jako Brazílie, Indie, Čína, Rusko, Spojené státy, ať už to jsou tedy mm, zavedení Eh, partneři, anebo ať to jsou tedy nově se objevující silné ekonomiky. Eh, musíme tedy se dívat do budoucnosti a mít zvláštní způsob podpory eh, pro zájmy obou dvou zúčastněných stran. Co se týče zájmu e EU, nezačínáme od nuly, podíváme se na rámcové dohody, které máme s těmito zeměmi, máme akční plány, které máme se zeměmi, mnohé z těchto zemích, zemí Eh, už tedy v rámci takovýchto dohod má zmíněné takovéto cíle pro partnerství. Eh, cíle, které jsou zde zmíněné, například mezinárodní eh, dimenze EU 2020, nebo profil EU po celé světě, co se týče tedy diplomacie. To je jedním z cílů. Další cíl je rozvíjení obchodních příležitostí, otevírání trhu, Eh, prostřednictvím takovéhoto partnerství, ale také prostřednictvím propagace obchodu a výmě, obchodní výměny. To je mm, zásadní eh, pokud se budeme snažit o nějakou konvergenci nebo spolupráci s partnery, eh, tak abychom vytvářeli bezpečnější prostředí pro investice a podobně. Myslím, že to bylo tak trochu zmíněno, ale finanční prostředky eh, jsou poměrně skromné, 1,1 miliardy eur, eh, takže je zapotřebí, abychom si velice jasně stanovili priority pro naše úkoly a je třeba využívat komplementaritu eh, Máme zde zvláštní balíčky například pro eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků a velice bedlivě budeme se zabývat komplementaritou a synergií s takovýmito programy. A eh, také bychom byli rádi, pozměňovací návrhy vedly tedy k této synergii, eh, k širokému konzultaci o jednotlivých programech. Ehm, to všechno se objevuje vyjevuje v jednotlivých pozměňovacích návrzích. Tímto jsem se snažil tedy obecně jen eh, odpovědět na to, co zaznělo. Ještě se chci zeptat, zda kolega chce hovořit o DCI. Dobrý den. Já jsem z Evropské komisi. Dobrý den. Co se týče eh, mm, prováděcích nařízení, za prvé jde o to, aby abychom udrželi flexibilitu pro Evropskou komisi a mohli diskutovat o těch 10 či 20 procentech, eh, o tom, jakým způsobem eh, znovu eh, investovat prostředky, které jsou k dispozici a jak je mohou využít podniky ehm, můžeme o tom ještě diskutovat, o této možné změně, ale zapotřebí, abychom udrželi tento princip flexibility. Za druhé, co se týče Eh, rozšíření o další země, eh, které se mm, bude se týkat té myšlenky, které se správně chovají v environmentálních otázkách a podobně. Eh, bude třeba stanovit, kdo je touto správně jednající zemí. To jsou tedy dvě takové základní poznámky, které jsem chtěla přednést. Děkuji vám. A nyní se vrátíme k paní zpravodajce. Má opět slovo. Na závěr Děkuji vám, pane eh, předsedo. Ráda bych eh, poděkovala všem řečníkům, kteří promluvili a přispěli k této diskuzi. Co se týče tohoto nástroje, jeho cílem je podporovat jednotu cílů a hodnot ve světě. Ale současně tento nástroj, nástroj by měl také mít jasný dopad a výsledky, abychom dosahovali výsledku, na kterých se shodneme na politické úrovni s jednotlivými zeměmi. Jsou tu tedy dvoje cíle, cíle EU, podpora e, cílů EU a e, je ty zapotřebí, aby došlo k monitorování a sledování vývoje e, na národní, regionální a místní úrovni eh, je zapotřebí zapojit i občanskou společnost v jednotlivých těchto státech. Eh, ano, je, je možné toto chápat jako určitý eh, rozpor. Ještě pro pozměňovací návrhy. Budu hovořit s panem Maurem Maurem z výboru AFET. A... a budu tomuto všemu věnovat pozornost. Doufám, že se vám podaří přesvědčit. Uh, Dobrá. Takže to je konec této společné rozpravy o bodech 16 a 17. A jenom pro zápis lhůta pro pozměňovací návrhy je 14. června pro obě stanoviska. pardon, 1. června. Já jsem se díval jinam. Pro obě stanoviska. A nyní nás čeká rozprava o dvou dalších stanoviscích. Máme zvážit návrh stanovisek, které máte eh, ve složce A je to pro Jury, což je příslušný výbor. Ale zpravodaj tu není. Vyslechněme komisi. Bodům 18 a 19. paní Simionov, paní Michel Kosmidis. Kdo bude hovořit za komisi? Prosím. Já jsem paní Simionov z DG Markt. Budu hovořit k oběma záležitostem, pokud to bude potřeba. Můžete se k ním vyjádřit, jsou to návrhy stanovisek nemáme s nimi žádný problém. Nepotřebujete uh, ani slyšet pana zpravodaje, protože ta stanoviska máte, ano. My jsme se s nimi obeznámili, bylo to velmi užitečné. Mám k tomu několik bodů, uh, řeknu je najednou. To, co zavímá tento výbor nejvíc, je kapitola týkající se zpráv uh, k jednotlivým zemím. A postoj komise je poměrně jasný a jednoduchý. To zaměření bylo na sektory, které používají neobnovitelné zdroje, což také navazuje na eh, zákon Dodd-Frank v Americe, a v podstatě tady doporučujeme podstatné rozšíření a také tedy je tu ta souvislost eh, s EITI a těmito pravidly. Každopádně bychom se měli snažit dosáhnout kompromisního postoje s radou, která má poněkud konzervativnější přístup. Také je tady revizní Eh, doložka, jejímž smyslem je přehodnotit možný dopad rozšíření rozsahu působnosti po vstoupení v platnost, protože tato směrnice byla navržena ve vztahu k těm nejcitlivějším sektorům pro dané třetí státy, to znamená těžební průmysl a eh, lesnický průmysl, a nebudou rozšířeny podle komise na další sektory. Pokud tomu dobře rozumím, tak návrh navrhuje různý eh, odlišný režim, kdy některé sektory by eh, museli vykazovat podle zemí jiné na základě projektovém, což by mělo, mohlo vést k velkým nerovnostem. Ještě další navržené rozšíření, které zohledňuje skutečnost, že společnosti by měly tedy představit ještě nějaké doplňující informace. Komise se snažila dosáhnout určité rovnováhy tímto návrhem, která má posílit transparentnost a dobrou zprávu, ale zároveň neznevýhodnit eh, evropské podniky. A požadovat tolik dalších citlivých informací pravděpodobně by evropské podniky z konkurenčního výhoda v eh, hlediska eh, znevýhodnilo, zatímco některé jiné země tak významné kroky nepřijaly. A tím mám na mysli Ázii, ale ani Spojené státy ještě nepřijaly implementační ehm, akty, prováděcí akty, pokud jde o Dodd-Frankův zákon. Hrozí tudíž, že vznikne nerovnováha mezi různými systémy výkaznictví a to by pak vedlo k tomu, že budou podniky možná muset vypracovávat různé výkazy eh, několikrát a proto by komise upřednostnila spíš přístup, který by připouštěl určité vzájemné uznávání na mezinárodní úrovni. A nejlepším přístupem by bylo vytvořit globální standardy, než teď uvalovat mnohem přísnější požadavky na evropské společnosti, jimž eh, nebudou muset vyhovět ostatní. A třetí bod – to je eh, ten eh, práh, eh, kdy práh významnosti, kdy bychom měli vyjasnit tu významnost pladeb, mělo, nemělo by to uh, být významné pro tu ten podnik takový, ale spíš z hlediska země. My si myslíme, že to, co by mohlo být významné pro velkou nadnárodní společnost, nemusí vůbec mít stejný význam pro třetí zemi. Proto jsme vyšli z té pozice třetí země, protože my se tady snažíme přimět podniky, aby poskytly co nejvíc informací o prostředcích, které platí třetím zemím, tak aby občanská společnost mohla potom činit tyto vlády zodpovědnými, aby mohli zjišťovat, co se s těmi prostředky stalo, pokud nebyly náležitým způsobem distribuovány. Ale myslíme si, že tento práh významnosti je nezbytný, protože e, když vykazujeme obrovské částky Eh, množství částek malý, malé hodnoty, tak by to bylo v podstatě kontraproduktivní a bylo by to na úkor transparentnosti a jasnosti. Proto musíme mít ten, eh, tento práh. Další důležitý bod se týkal eh, té výjimky. Máme pouze velmi omezené případy výjimek, tam, kde hrozí nějaké riziko zaměstnancům, případné Eh, trestní sankce, kterým by mohli čelit. Komise však nechce dát volnou ruku diktátorským režimům třetích zemí, které by mohly takovou eh, legislativu zavést v zájmu zabránění transparentnosti, ale o tohle nejde. Pouze v případech, že už něco takového existuje, že to ohrožuje ne společnosti jako takové, ale jednotlivé zaměstnance této chvíli je tedy toto náš návrh, ale v případě, že dojde k nějakému dalšímu přeskumu, tak bychom tam mohli mít nějakou klauzuli, která řekne, že pouze stávající legislativa má být brata, brána v potaz, nikoliv nová legislativa. Pokud budou trialogy nebo další, tak eh, se komise nad tímto ještě dále zamyslí. Ale jinak eh, zatím trváme na tom, co jsem uvedla. Děkuji, je Saifi. Pokud dovolíte. Já si vezmu slovo po panu Šulcovi. Se vyjádřím jako stínová zpravodajka EPP. Děkuji vám. Bohužel jsme právě změnil, se změnila agenda. Já jsem tady měl být vlastně zítra, vlastně jsem musel, měl jsem tady být, ne, nemohl jsem v důsledku toho vyslechnout celou tu diskuzi. Ale děkuji paní Saifi za možnost eh, upozornit na pár věcí. Rád bych vyjasnil, že DV bylo hlavním příslušným výborem, řídí se AFETem, To je jiná směrnice. Promiňte. Řešíme body 18 a 19 čili Jury. Jury je tím hlavním příslušným výborem. My se snažíme řídit se eh, tím názorem AFETu, pokud jde o ten předběžný eh, průzkum a i když chápu, že komise se snaží dohnat tu pozici vyjádřenou v radě, tak já bych byl rád, aby jednotlivé výbory Evropského parlamentu, AFED a DV drželi stejnou linii, pokud jde o rozšiřování rozsahu působnosti. Neboť musíme nakonec dospět eh, k tomu, aby transparentnost se netýkala pouze eh, těžebního průmyslu, jak to bylo původně zamýšleno, ale také oblasti, do které se chceme teprve pustit, lesnictví, zemědělství a tak dál, aby i tam bylo vneseno více jasnosti. Pokud jde o ten cíl zvyšování transparentnosti. Rád bych vyzval další stínové zpravodaje, aby se zabývali tím, jakým způsobem hm, můžeme k tomu přistoupit. Vidím, že tady ale nejsou. A abychom hm, se přidrželi původního harmonogramu, který je vyjadřil Jury, a abychom to mohli předložit hlasování na červnovém zasedání výboru. Ano, prosím. EPP, paní Saifi. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu Šulcovi a komisi za jejich příspěvky a vysvětlení k tématu, které je ze své přirozenosti velmi technické. Musíme postupovat k větší transparentnosti a z toho budou mít všichni prospěch. Tyto dva návrhy jsou opravdu značným přínosem. Pokud jde za změnu té e, směrnici, směrnice z 2004, tak tady bych to chtěla doplnit. Stejná diskuze se vedla ve všech e, dotázaných výborech a e, je jich mnoho, takže mně připadá důležité upřesnit třeba pojem projektu této směrnici a já budu mít i návrh v tomto směru. A pak jsou tu ještě některé další body, na které jsem, které jsem chtěla vyjasnit s panem zpravodajem. A to, jestli bychom měli eh, tu oznamovací povinnost rozšířit na eh, všechny v rámci průmyslového odvětví. Já si myslím, že bychom se měli nejdřív ujistit o správném uplatňování směrnice v těch sektorech, Eh, lesnického a těžebního odvětví, vyvodit z toho všechny potřebné eh, závěry a pak teprve se zabývat nad rozšiřováním na některé další sektory. Jsem skeptická, pokud jde o výjimku pro lesnický nebo eh, tedy sektor těžby dřeva, protože já si myslím, že, nebo bojím se toho, že toho budou některé firmy zneužívat k tomu, aby obcházely své povinnosti. Chtěla bych, aby bychom měli legislativu, která bude homogenní a aby byla předcházená studií dopadu. Tolik několik stručných připomínek, která jsem, připomínek, která jsem si přála uvést. Ano, dobrá, zpátky dáme slovo panu zpravodaji. Slyšeli jste eh, poznámky jak komise, tak paní Seifi k vašim návrhům na rozšíření těchto vykazovacích povinností. A nyní můžeme vyslechnout vaše odpověď. Děkuji vám. Ano, jistě, že jsem si vyslechl tyto připomínky. A jsou tu dva aspekty. Pochopitelně, že musíme vnímat eh, tu, eh, ten rozměr eh, programů, tedy vztahu mezi programy a mezi státy. Ale měli bychom znovu se zamyslet nad tím, zda nepřepracovat od začátku vše tak, aby to bylo širší. Abychom měli určitý společný přístup Evropského parlamentu k celému tomu rejstříku, k té transparentnosti a tím, abychom se přesvědčili o tom, co, na čem skutečně záleží zemím a na čem záleží komisi. Protože tyto postoje, které se mohou lišit a které existují, by pak Kdybychom je sladili, mohli bychom tím vytvářet větší transparentnost té vzájemné spolupráci. Při zakládání rámců pro jednání těch eh, hlav, velkých podniků, včetně tedy těch opravdu velkých, tak i těch menších, středních a menších které by se měly, mohly stát předmětem budoucí směrnice. Je to tedy příležitost ještě pro podrobnější diskuzi mezi stínovými zpravodaji. Toto je konec eh, této rozpravy. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 1. června v poledne pro obě stanoviska. A to je konec dnešního zasedání. Ostatní vyřešíme zítra. Nemáme dost posluchačů, takže zítra se sejdeme v 9. Máme ještě mnoho, mnoho bodů.